ale vysokou úlohu. Děkuji vám ještě jednou za mm, příspěvek obsažený ve vaší zprávě a chci vás ujistit, že chceme podpořit tyto cíle dobrou politikou. Děkuji vám, pane komisaři. Chci ještě informovat, že hlasovat o tomto tématu se bude zítra. A jako poslední bod na pořadu jednání dnes večer máme ochranu finančních zájmů a boj proti podvodům. Je to zpráva pana Andrea Kocolína, který má na čtyři minuty slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedající. Ve chvíli, kdy Lisabonská smlouva posiluje úlohu Evropy v životě milionů občanů, výzva transparentnosti a legality se stává zásadní. A proto předkládáme tuto zprávu to je výsledek eh, společné práce, harmonizované práce eh, na základě eh, zprávy účetního dvora z roku 2008. Zde jsou jasné nesrovnalosti, Ukazují jasné nesrovnalosti z 24 milionů eur nesrovnalosti přišly na 783,2 miliony eur v roce 2008. Eh, problémy jsou ve vlastních zdrojích zemědělských výdajích, strukturálních opatřeních, eh, přestupních fondech a přímých výdajů. Nicméně ještě z toho to není patrné, kde je situace pod kontrolou a kde ještě, převla, kde ještě se uchovávají tyto chyby. Ze všeho však vyplývají dvě nutnosti. Za prvé, členské státy musí mít větší zodpovědnost za zjišťování nesrovnalostí a podvodů. Je třeba, aby e, se získávaly jasné informace o tom, kde dochází k nějakému znepřehledňování výdajů. E, také je tu určitá pracovní hypotéza, která by umožnila Eh, lepší eh, zásahy v členských státech, a to eh, strategiemi zprávy, které se budou zaměřovat především na kvalitu projektů, na životní podmínky občanů. Abychom dosáhli těchto cílů, chceme, aby hm, parlament se držel několika priorit. Především, aby all Olaf eh, se zaměřil na strategie jednotlivých členských států eh, v boji proti nesrovnalostem ve využívání evropských finančních prostředků, vytvořil jasnou mapu eh, pro každý jednotlivý stát na základě kvality a kvantity vykonávaných kontrol. Za druhé je třeba snižovat nesrovnalosti a to tak, že třeba zjednodušit eh, opatření a legislativu tak, eh, aby byly lépe proveditelné. To platí zejména o strukturálních fondech. A také je třeba intenzifikovat boj proti korupci, proti finanční kriminalitě a eh, pozměňování různých podmínek. Je třeba, abychom pracovali na řešení základních problémů společně. Eh, je třeba zabývat se eh, boji proti eh, daňovým rájům, je třeba zvyšovat transparentnost a zaměřovat se na strategii proti podvodům a proti korupci. A co se týče OLAFu, je zásadní zaručit plnou nezávislost operací OLAFu v členských státech a nezávislost v lidských zdrojích, které nezbytně potřebuje. Zůstává tu ještě diskuze eh, zaměřená na to, aby vznikl jednotný evropský prokurátor. Eh, je třeba, abychom správným způsobem zpravovali evropské zdroje. Z této strany je proto nutné přejít jakému, jakékoliv instrumentalizaci základní nástroje, které máme, je třeba využít pro naše politiky, jako politika soudržnosti, politika rozvoje. E, Sledujeme také problémy a pokřivení, k němž dochází v některých odvětvích nebo oblastech finanční, řízení e, a zaměřujeme se na nové kroky, které zvýší účinnost a transparentnost finančního, finanční zprávy. Pokud e, vykonáme toto úsilí, v jednotlivých eh, institucích EU a orgánech EU. Bude se nám dařit eh, vytvářet silnější a soudržnější Evropskou unii, kterou naši občané potřebují. Ano, nyní máme Catch the Eye a slovo má pan Ní Makami. E Děkuji, pane předsedo. Eh, za EPP bych chtěla říci, že děkuji zpravodaji a všem ostatním kolegům z frakce za dobrou spolupráci. Zejména eh, je důležitá transparentnost a e, je zapotřebí mít lepší pravidla pro zadávání zakázek. To je důležité pro zneužívání prostředků, e, také pro zvyšování, e, je třeba zabránit cen, zvyšování cen proti vůči spotřebitelům. Eh, na webových stránkách jsou uvedena kritéria a my bychom potřebovali eh, jednoznačnou kvalifikaci, co se týče hlavně také trestných činů. Eh, potřebujeme statistiky, odůvodnění u případů, kdy národní úřady ne, se neřídí eh, doporučeními OLAFu. Je to téměř 74% případů, které projednává OLAF. Eh, celá řada podniků má své sídlo v daňových rájech a eh, mnozí mají také pobočky v Evropské unii. Chtěla bych říci, že Evropská unie musí bojovat proti zneužívání a podvodům a projednávat to jako prioritu. Děkuji. Dále pan Kelly. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že stávající ekonomická krize byla způsobena mo- moderní krizí eh, korupce a triumfem eh, sobectví nad eh, solidaritou. A tato morální krize eh, přinesla všechny ostatní problémy. Je třeba bojovat proti eh, podvodům. Eh, mnoho lidí žádá o sociální zabezpečení, sociální pomoc v Irsku v, a ve Velké Británii. A úkořené toho byly banky, které si hrály ping-pong, aby eh, ukrývali eh, tady špatnou situaci. Veškeré úsilí musí být vynaloženo na to, aby podvody byly ukončené, aby s nimi bylo skoncováno, aby, eh, abychom se vy, na každé úrovni vypořádali s těmi, kdo to způsobili. Děkuji vám, pane Kelly. Pane komisáři, máte slovo, prosím. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, Jménem kolegy komisaře Semety bych rád především poděkoval eh, zpravodaji za konstruktivní slova a za snahu zlepšit ochranu finanční, eh, finanční zájmu e EU. Komise oceňuje to, že parlament tolik zdůrazňuje společnou zodpovědnost institucí EU a členských států v této oblasti. Jen bych uvedl několik poznámek ohledně Eh, oznamování nesrovnalostí OLAF vytvořil nový systém eh, IMS, to je eh, systém zprávy nesrovnalostí, je to internetový systém, formulář. To hm, bude velice užitečné i pro chyby, k nímž došlo, které jste kritizoval ve vaší zprávě. Je to eh, v zájmu komise i parlamentu. Komise eh, proto se zaměřuje především na slabiny těch nejobtížnějších oblastí a na prosazování eh, rámcového plánu a právě proto dochází také ke značnému zjednodušení pravidel společně s kolegou komisařem Semetou vykonáváme mnohé proto, abychom eh, snižovali chybovost politiky soudržnosti. Komise pomáhá členským státům a radím eh, k tomu, aby mohli ukončit eh, programy z roku 2006, tak aby kontrolní programy nového programového období přinesly kýžený výsledek. A navíc komise bude spolupracovat s vnitrostátními orgány tak, aby zajistila, že na sebe plně vezmou zodpovědnost ve sdíleném eh, řízení a správě podle Lisabonské smlouvy. Značného pokroku bylo dosaženo transparentnosti u příjemců financí z EU. V zemědělství rada dosáhla uveřejnění, eh, eh, uveřejnění toho, že informace musí být tedy ze strany členského státu zveřejněna a Zemědělské eh, finance eh, musí být zpravovány eh, členskými státy. Webové stránky jsou připojeny k evropským stránkám. Je tam jasný link. A teď k Olafu. Děkuji zpravodaji za velkou podporu pro práci Olafu. Kolega komisař Semeta plně souhlasí s tím, že Olaf by se měl zaměřovat na své základní úkoly Eh, včetně detekce a tedy šetření, třeba, že ještě má i jako úkol prevenci podvodu. Olaf by se měl zaměřovat na ty nejvýznamnější případy a jiné eh, by měly být převedeny na jiné orgány. Olaf eh, se zabývá i dalším monitorováním případů a vytvářel takzvaný práh de minimis. Pan eh, Semeta bude brát eh, na vědomí eh, vaše, vaše návrhy, protože se plně shoduje s tím, co jste říkal. Mm, výměna informací poskytuje také možnost školení u jednotlivých orgánů, což je v našem společném zájmu. OLAF chce ještě ús, důsledněji spolupracovat eh, IASS v prosinci 2009 byl, eh, byl náš eh, text také poskytnout eh, parlamentu, aby věděl, jakým způsobem se má řídit OLAF podle těchto pravidel. Je to nařízení pro OLAF. Také se zabýváme legislativní reformou Eh, OLAFu. dokumenty o tomto budou předány parlamentu ještě před létem. Eh, pan eh, Semeta v červenci předložil dokument vašemu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ještě jednou chci poděkovat parlamentu za to, že naším spojencem v ochraně prostředků daňových poplatníků a podpoře OLAFu. Předsedající, Děkuji vám, pane komisaři. E, o tomto bodu se bude též hlasovat zítra ráno. Paní Basesku? Chtěla bych vás poprosit, abyste ten můj příspěvek na toto téma zahrnul do těch podkladů, neboť se může potom stát, že bychom zase ty dvě témata spolu prohodili. Takže ano, zaznamenáme si to k tomuto bodu, ten váš příspěvek.